navrhuje interpretaci přílohy 16 jednacího řádu, která se týká pokynů pro schválení Evropské komise. Text výkladu je k dispozici na webové stránce plenárního zasedání. Tento výklad eh, bude pokládán za schválený, pokud do zahájení dalšího plenárního zasedání eh, ne, vznes, nebude vznesena námitka buď ze strany eh, jedné politické skupiny nebo alespoň 40 poslanců. Podle článku 48 jednacího